chtěla přivítat arménskou delegaci, která se účastní eh, společné delegace pro spolupráci s Armenií. Vítejte tady mezi námi. Zejména bych chtěla přivítat pana Farmaniana, který tuto delegaci vede a zanedlouho se tato delegace setká se zástupci výboru pro zahraničí a mm, doufám, eh, že to povede k prohloubení naší spolupráci jak vidíte, naše dnešní debata se týká eh, zmrzačení ženských pohlavních orgánů, protože dnes koná Mezinárodní den, eh, který proti tomuto jeho má bojovat. A teď má slovo paní Korace. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisaři, já jsem velmi ráda,